Guten Tag, ich eröffne unsere Sitzung. Dobrý den. Začínám prozbou o změnu pořadu jednání. Včera jsme měli první trialog k tématu Yes Europe či Erasmus for All pro všechny a poznámka pan Martinec krátce přijde mezi nás a bude nás informovat o tomto dialogu. Pokud souhlasíte s tím, že to takto přijmeme do našeho pořadu jednání jako změnu, tak budeme takto postupovat. Proti není nikdo. Bod 2 pořadu jednání to je schválení zápisu ze schůze konané 18. prosince. Pokud někdo proti tomuto zápisu má, prosím, ohlašte to do konce této schůze. A nyní bod 3. Tlumočení máme do všech jazyků mimo estončiny, malčtiny, švédštiny, lotyštiny a litevštiny. A dále chci říct, že prvního třetí, bohužel, dva eh, členové našeho výboru nás opustí. Jedna členka nepůjde příliš daleko, pouze přejde do výboru tram. to je Inés Kriskan, Děkujeme jí mnohokrát za její práci. Všichni, kteří s ní spolupracovali, dobře ví, jak skvělou práci odváděla. Děkuji mnohokrát a přeji ti mnoho štěstí na tranou. Mohou být opravdu rádi, že tě získávají. Pak po šesti letech zde mám smutné sdělení, smutnou zprávu. Rita Suárez nás opouští, přechází do výboru regionů. Ona byla národní portugalským darem našemu výboru a nyní tedy přechází do výboru regionu, zůstáváme ve spojení. Když někdo přejde z našeho výboru do výboru regionu, tak to nemůže mít nikdy na škodu. Děkuji mnohokrát za dobrou spolupráci, Rito. A dříve než předám slovo našim milým kolegům, tak se vrátím vrátíme k včerejšímu dialogu, které se, který se týkal vzdělávacího programu. Vyjednávání se účastnil zpravodaj, stínový zpravodajové, dále univerzita, Veřejra, paní Merkelky nemohli být přítomni na začátku paní Julie Andesen, předsedkyně eh, odpovídající skupiny na radě, krátce informovala o randátu, mandátu rady a dále řekla, že je pro ně důležité, že to musí neustále opakovat, že pro ně je důležité, aby ten text zkrátili a zjednodušili. Rovněž zmínila, že rada přijala asi třetinu změn výboru KULT, což svědčí o mnoha společných názorech mezi institucemi. My jsme řekli, že jsme také pro zkrácení a zjednodušení, ale že je vždy důležité se podívat na to, kde přesně a o tom budeme vést intenzivní dialog. Po tomto představení jsme dostali seznam čistě technických změn, který eh, byl již den před den schválen výborem kultu. To jsou takové změny jako čárka, nečárka, kde dáme a, a nebo a tak dále, ne až tak významné změny, které to ovšem vylepšují. Pak jsme tam měli celou řadu článků, kde jsou zni- rozdílné postoje mezi jednotlivými institucemi relativně malé. Dosáhli jsme tam dobrého pokroku. Ty body, na kterých jsme se během našeho schůze shodli, musí rada ještě jednou předložit pro diskuzi odpovědající pracovní skupině. My jsme tam byli se stínovými zpravodaji, takže my jsme mohli eh, říci, E, že s tím takto souhlasíme. Dále článek 14 monitorování a vyhodnocování výkonu a výsledku, článek 17 přístup k programům, článek 18 účast zemí společně s bodem odůvodnění 29 a článek 90 komplementarita společně s bodem odůvodnění 24, téma národní úřady, 22 národních agentur, 20 3, tam to jsou úkoly Evropské komise, článek 30, postup ve výborech, článek 1, obsah programu a článek 3, Evropská předaná hodnota. Jistě jsme včera schválně vynechali z tohoto, vyjmuli tři věci, které jsou pro nás obzvláště důležité a poprosili jsme radu a komisi, aby to ještě jednou zvážili a je tady budu všechny jmenovat, protože vás to ještě zajímá za prvé programovací výbor, my jsme řekli, protože za vše odpovídá, tak vždy musí se setkávat ve zvláštní sestavě. Když půjde o mládež, tak tam musí být zástupci mládeže, když půjde o program Comenius, tak to zase musí být ti odpovídající představitelé. Pak jsme řekli, že v tom programovém výboru si přejeme, aby tam byly také sociální partneři a e, Eh, určité spolky, které jsou aktivní v této oblasti, aby tam tedy byly přizváni jakožto pozorovatelé. Toto byl teda, to bylo naše přání, právě našich klientů. My jsme to takto nadnesli na radě. Rada a komise řekla, že to chápou a řekli, že je to v podstatě eh, úkolem jednacího řádu programového výboru. My jsme potom řekli, že pokud ten programový výbor si to nenapíše do jednacího řádu, tak to tam prostě nebude. A oni říkali, ale doposud vždycky takto postupovali, ale já tomu nevěřím, nemám důvěru, takže jsme řekli, ať si zváží, jak by to tam mohli legální cestou eh, zapracovat. To je pro nás velmi důležitá věc a musíme to tedy ještě intenzivně prohovořit. E, musím říct, že vzájemná atmosféra je velice dobrá, zacházeli jsme spolu velmi rozumně a myslím si, že se nám rychle podaří postoupit k dalšímu vyjednávání. Další jednání bylo naplánováno na 19. března. Já jsem měla pocit, že je to příliš daleko. A Grada se dnes zeptala, zda bychom byli ochotni se setkat ještě dříve. My ochotní jsme, pokusíme se to zrealizovat. Sekretariát našeho výboru se eh, skontaktuje se sekretariátem na radě a já potom poprosím kolegy stínové zpravodaje, aby to taky rovněž zvážili. Možná bychom to mohli uspořádat příští Štrasburg, stejně tam všichni budou, takže bychom se mohli na hodinu a půl setkat, neboť hodina a půl to není až tolik času, pokud eh, se tam budou projednávat skutečně konkrétní záležitosti. A jsme u bodu čtyři našeho pořadu jedna jednání. Já tady vítám našeho drahého váženého přítele, místo předsedu parlamenty Miguela Angela Martinesa. Martinese, on je předsedou kotnetní klupiny, která se věnuje projektu Domu evropských dějin. Nebudu ho představovat dále, měli jsme ho zde na návštěvě již zaklad a jsem potěšena, že dnes přichází mezi nás, aby nás seslávil aktuální security. Paní Paněli a já jsme rovněž členy této konkrétní skupiny, což zajišťuje stále zastoupení parlamentu. V tomto výboru máme ještě některé bývalé kolegy, pana Vice a pana Onestu. Eh, oba dva jsou v tom velice zainteresováni a dobře spolupracují. Myslím si, že jsme dobrým týmem a jsme velmi pokročili, jak daleko. Přesně nám nyní vysvětlí náš milý Miguel. Prosím, máš slovo. Doris, el, eh... Děkuji, milá Doris. Ano, je to pro mě velice mm, potěšující a uspokojivé, že vás mohu seznámit s tímto projektem. A mám vedle sebe paní Vandal, kterou všichni, nebo skoro všichni znáte. Ona je ředitelkou tedy toho týmu, který má eh, tento projekt na starosti. Jak jste říkala, paní předsedkyně, je to už po šesté, co se setkáváme s tímto výborem, eh, po páté v tomto volebním období a je třeba si říci, že od prosince roku 2008, kdy kulturní výbor přijal tento projekt na základě návrhu skupiny expertů e, v oblasti muzeologie a historie. A já bych e, rád e, připomněl, co říkala Doris, předsedkyně výboru, podobně jako paní Paria Delhi, pracovali velmi s velkým nasazením a s velkým nadšením a musíme jim srdečně poděkovat za eh, jejich přispění k tomuto projektu. Je to projekt živý, který bude postupem času vznikat a opírá se mm, právě o tyto dvě kolegyně tady ve výboru, což je velká posila. Pro mě to bylo opravdu velmi nápomocné. Rád bych využil času, který máme dnes k dispozici, abych vám popsal, e, co se dělo, jak, k jakému posunu došlo za rok, protože naposledy jsme se setkali 29. února loňského roku a my 29. února máme jednou za čtyři roky. A tehdy to bylo právě 29. února na přestupní den, kdy jsme se sešli a hovořili o tom, jak vypadá situace. A co se týče vlastní budovy, Budu tedy hovořit o budově, budu hovořit o sbírkách, budu hovořit o různých šetřeních, která byla uskutečněna, mm, kdo jsou návštěvníci, jaké je plánování. A jedna věc, kterou zvlášť považuji za důležitou, a ta se týká kon- plánované konference v rámci tohoto projektu, a pohovořím také o rozpočtu a rozpočtové dimenzi tohoto projektu, eh, která, eh, která tedy vzhledem k stávajícím okolnostem samozřejmě byla předmětem mnoha diskusí a, a rozhodování. Eh, v současné době stále expozice v budově Isman. Umíte si představit všichni, kde ta budova stojí? Je to tady v parku, několik metrů tady od budovy parlamentu, takže tam je stála expozice, která tedy se rozprostírá na pěti těch horních patrech a v pěti dolních patrech e, jsou dočasné expozice. E, tým, který má na starosti obsahovou stránku od začátku roku 2001 do léta e, minulého roku, se snažil hlavně Mm, e, tedy se věnovat obsahu stále expozice. Tady pod vedením paní kolegyně se snažili definovat obsah té stále expozice. Je třeba definovat e, trvání, dobu trvání stále expozice a tematické okruhy, které expozice pokrývá nebo bude pokrývat. A Vycházeli jsme tedy z dokumentu, který byl přijatý roku 2008 a který mm, vlastně bere v úvahu všechno, co navrhoval architekt. Vy jste mm, v roce 2008 samozřejmě k tomu taky měli příslušné dokumenty, proběhlo výběrové řízení, eh, a my teď zjišťujeme, která firma by e, měla e, realizovat ten e, stálý projekt. Budova parlamentu 22. října nebo tedy parlament 20. října 2012 přijal dokument, který hovoří o evropské historii 20. století. To bude tedy hlavní předmět té stále expozice, a tedy 67 všech ploch se zvláštním důrazem na proces evropské integrace po druhé světové válce. A bude brát v úvahu také události, které navazovaly na druhou světovou válku. V druhém patře stále expozice, tam je nejmenší rozloha, tam malá část tedy toho druhého patra se bude věnovat ehm, událostem předchozích staletí a co je potřeba chápat proto, abychom porozuměli 20. století to jsou tedy historické kořeny, které nesmíme zapomínat a vědci, kteří na tom projektu pracovali, to tam opakovaně zmínili. A je pravda, že jsou určité věci, které nesmíme ztrácet z, z mm, patrnosti. A přestože tedy klademe důraz na 20. a, 20. a 21. století, tak proto, abychom porozuměli 20. století, je potřeba si uvědomovat určité věci z minulosti. Třeba pokud chcete pochopit, co se stalo v druhé polovině 20. století, potřebujete vědět, co se stalo předtím eh, v minulosti. A druhá část druhého patra expozice, ta větší část druhého patra, se bude především věnovat E, světovým válkám, to znamená první a druhé světové válce. A od třetího patra nahoru to bude tématika politické dějiny Evropy a určité kulturní a osobní aspekty. A ve třetím a čtvrtém patře budeme postupovat od roku 1945 do dneška, evropská integrace, a v rámci takového širšího programu a tam budou zahrnuty určité změny, ke kterým třeba v Evropě došlo, které původně nebyly součástí Unie. A páté patro bude odlišné, velmi interaktivní a bude stimulovat přemýšlení a diskusy o stávajících a budoucích postulátech. A po Přijetí tohoto návrhu eh, předsednictvem parlamentu eh, skupina akademiků konkretizuje mm, tuto záležitost eh, tak, abychom co nejlépe realizovali tu stálou expozici. A spolu s týmem designérů bychom měli realizovat eh, expozici, která bude velice, velice pěkná. Už máme určité záruky od týmu, který vede Taja a taky opakovaně nám jak si jsme pozorovali, že tady bude velik, velice, veliká syntéza, protože nejde jenom o politickou historii. Tento projekt je opravdu velmi náročný. A ti, kteří měli to štěstí, že mohli poznat eh, zblízka všechno, co souviselo s dějinami Eh, německého eh, domu německých eh, dějin a Lipského domu a podobně, tak kteří to sledovali zblízka, tak vědí, že to, co jsme tady poznali, je ještě zase složitější, protože vlastně tím, že je 27 členských států, tak je vlastně 27 vystavovatelů a ještě co ty další aspekty. Já jsem měl více kontaktů s tureckým a tureckým velvyslancem, než s velvyslanci členských zemí, protože oni by taky rádi věděli, jak budeme prezentovat Evropu a jak budeme třeba prezentovat roli Ruska nebo Osmánské říše nebo moderního Turecka právě v tomto procesu, který chceme popisovat. A pochopitelně nemůžeme mít, nemůžeme se pohybovat v uzavřené bublině a ignorovat zásadní určující hráče eh, dějin některých našich zemí nebo dějin celého tohoto procesu, který vedl ke vzniku Evropské unie, tak jak ji dneska známe. A co se týče sbírek, My se snažíme vytvořit sbírky, které sami o sobě představují velký problém. My chceme vytvořit muzejní sbírky vlastně od nuly a skupina akademiků zapojených do projektu mají určitou politiku, Eh, sbírek, určitá základní kritéria, na jejich základě chceme získat nebo si vypůjčit nebo mm, dát některé předměty, které budou součástí sbírek a snažíme se tedy určit základní kritéria k vytvoření té sbírky. Musíme mít efektivní systém zpravování sbírky a potřebujeme přiměřený prostor také pro manipulaci s těmi předměty a e, současně, abychom tedy ty sbírky přiměřeně jak si dokázali udržovat. Před několika měsíci jsme urazili veliký krok. Udělali jsme moc důležitou věc, snažili jsme se tedy nějak vytvořit jakousi vizitku našeho projektu, Mnoho institucí se toho účastní, parlament, rada, komise. A tyto instituce se dohodly, že medaile a e, ten diplom o Nobelové ceně by měly být vystaveny e, taky v právě v tomto domě evropských dějin. A já musím říci, že to je pro nás velmi důležité z pohledu komunikace, protože ta medaile a, a, a diplom e, Nobelové ceny jsou v, v Domě evropských dějin a me, média v podstatě ani nevěděli, že takový projekt existuje a právě díky té Nobelové ceně jsme to měli možnost jak si médiím sdělit a vysvětlit. Ten náš projekt. A Mm, podařilo se nám získat asi 60 předmětů na, na ceremoniálu v Oslu, takže v domě evropských dějin mm, nalezneme tedy všechno, co souvisí s předáním Nobelové ceny míru. Nejenom ta vlastní cena, ale třeba i jiné Nobelové ceny, které nějak souvisejí s nedávnými dějinami našeho kontinentu. A tato akce je takový pilotní projekt, který poukázal na význam instituce, která usiluje o, um, o schromáždění a, a prezentování těchto důkazů nebo tedy dějin Evropy. Proběhl, v loňském roce proběhlo šetření, eh, akademici udělali tedy několik šetření, aby zjistili třeba, kdo by případně mohli být návštěvníci tohoto muzea, o co by se veřejnost mohla více zajímat, mm, jaké turisty bychom mohli přilákat, nebo jak bychom mohli upravit nebo připravit ty expozice, aby prostě byly zajímavé pro určité skupiny návštěvníků. A co se týče těch, kteří navštěvují muzea a zjišťují, jak fungují, toto muzeum bude mít jednu výhodu oproti všem muzeím, která jsme kdy navštívili. Když vstoupíte do muzea, tak z pravidla eh, eh, ti, jak si ti pracovníci přemýšlejí hlavně o tom, jak přilákat veřejnost. My otevřeme muzeum, kde víme, že minimálně milion lidí bude stát frontu na návštěvu u nás, protože všechny skupiny, které sem přijedou a v rámci svého programu budou mít uvedenou taky návštěvu toho domu evropských dějin. A je taky e, dobré si uvědomit, že máme e, komunikační tým, A když hovoříme o administrativní aktě Evropského parlamentu, tak tento aspekt eh, jak byl vzatý v úvahu v rámci generálního ředitelství pro komunikaci a to nám moc pomohlo. A na závěr jeden takový citlivý bod, který bych chtěl opatrně tady prezentovat, nicméně mluvit o tom musím. 9. května tohoto roku eh, v předsednictvu parlamentu na žádost našeho předsedy by stálo za to uspořádat velkou konferenci s různými odborníky z světových muzeí a, a s, s různými význačnými osobnostmi, tak abychom jaksi um, seznámili svět eh, s tímto projektem. My jsme na té myšlence pracovali a jednotlivé orgány toho projektu, to znamená vědecký výbor a vedoucí pracovníci a někteří z nás, jsme si uvědomili, že ta velká konference by sice mohla být velmi užitečná, ale taky by mohla představovat velký problém, především pokud ji nebude organizovat stejný tým jako autoři projektu. A nebudu vám tajit, že v muzejnictví eh, existuje celá řada kontroverzních návrhu, eh, názorů, mnoho různých záští a závisti a kritiky, takže by bylo poměrně nebezpečné, pokud by ta úvodní konference se proměnila v konferenci, která projekt jaksi podkope nebo která bude projekt kritizovat a Eh, my bychom eh, vlastně eh, to prostě bylo by to kontraproduktivní a nám by to nepřispělo k vytvoření reklamy zajímavé iniciativně, spíš by z toho byla ostuda. Takže proti tomuto projektu vystupuje celá řada médií, protože je mnoho těch, kteří jsou proti Evropě a proti všemu, co se podobá Evropě a jiní, kteří říkají, že taková iniciativa parlamentu je nesmyslná, ale naštěstí jsme přesvědčili komisi, že je potřeba se také účastnit eh, zprávy a, a přispívat na hospodaření tohoto muzea, až bude fungovat. Datum této konference zatím nebylo stanoveno, té plánované konference. My si myslíme, že by se to mělo odsunout co nejpozději, tak aby ten proces byl co nejvíce konsolidovaný. A poslední, co bych chtěl říct, co se týče rozpočtu, situace se vyvinula celkem rozumným způsobem. Předsednictvo v září 2011 přijalo rozpočet 6,4 milionů eur a předsednictvo v souladu s rozpočtovým výborem, protože rozpočtový výbor k tomu vždy má co říci, původně zahájení nebo inaugurace muzea byla naplánovaná na rok 2014, ale spíš to bude konec roku 2015 nebo začátek roku 2016, mm, tak aby celkové částky eh, eh, mm, eh, Eh, alokované na muzeum v jednotlivých letech eh, se mírně snížily. Takže já vám děkuji za pozornost, jsem připraven odpovědět vaše otázky, mám zhruba 15 minut a s velkým zájmem si vaše otázky nebo připomínky vyslechnu. Děkuji. Miguel. Děkuji Miguelovi. Mám dva zájemce od slovo, pan Kavada. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Migueli za tuto aktualizaci informací. Rád bych vyjasnil dvě, tři věci v souvislosti s tím expoze. Především bych chtěl jasně říci, že Evropa si zaslouží paměť, je to dokonce nezbytnost. Nikoli národní paměť v členských zemích, ale společnou paměť, která zatím nějak v fyzicky v nějakém fyzickém zařízení neexistuje a v tom je tento projekt právě velmi vítaný. A musím říci, že špatně snáším a nerozumím polemice, která tvrdí, že orgán není tím, kdo by to měl dělat. Ale jestli to někdo má dělat, pak jsou to zvolení zástupci členských zemí a o tom není důvod diskutovat, leda snad pokud někdo chce eh, jak si poukazovat na nějaké technokratické eh, věci, nebo kdo chce třeba vymazat část dějin, ale Toto je muzeum věnované dějinám a paměti Evropy a pokud budou pokračovat potíže, tak eh, založím velkou internetovou petici, eh, protože je nepřijatelné, eh, aby pod záminkou finančních problémů, které samozřejmě existují, nebo nějakých problémů třeba citlivých Eh, politických otázek, což samozřejmě taky existuje, nebo pod záminkou eh, bitev mezi historickými školami, to vždycky existuje samozřejmě, ale nic z toho není důvodem pro to, abychom se báli. Naopak je to důvod k budování tohoto projektu. To je moje první poznámka. A taky bych si přál, aby předsedové klubů, kteří z, z nich se skládá vedení, tohoto parlamentu, aby se zavázali, že eh, jak si stranická politika eh, jak si se pokloní před eh, stavbou dějin Evropy, jejich úspěchů, neúspěchů, okamžiků velké prosperity a velkých dramat, což jsme zažili v minulém století dvakrát, ale my jsme také dětmi ponaučení z toho všeho a musíme pomoci při budování tohoto památníku, který rozhodně není žádný nabubřelý nebo faraonický, je spíš skromný eh, a my musíme podpořit tu, tento projekt. Migueli, dějiny budování Evropy, to je statečná odpověď na nenávist válek. A tyto války zůstanou po staletí v paměti těch, kteří přijdou po nás. Staletí. A proto se nesmíme bát a nesmíme pořád vyjednávat eh, týmy Eh, vědců a akademiků jistě budou dostatečně moudré, aby vybudovali něco, co bude eh, blízké tomu, z čeho jsme vzešli. Chtěl bych připomenout jako varování, které zaznívá v dnešní době, když se podíváme, k čemu dochází v jednotlivých zemích Evropské unie, plíživý revizionismus, já nebudu tady jmenovat žádné státy, abych se nikoho nedotknul, ale víme, jaké to byly složitosti v některých případech. Chtěl bych připomenout větu Deli Wiesel, které je nebezpečným varováním pro budoucnost a je to také krásnou ilustrací Nobelovy ceny, který nám řekl, děkujeme za těch 60 let, ale nepovolujte v budoucích letech. A Elivizel řekl, národy, které neznají své dějiny, se vystavují tomu, že je budou muset prožívat znovu. A s tím já plně souhlasím od A do Z, protože nebezpečí s mírem nezaniklo. Nebezpečí existuje i v době míru. A já bych si přál, aby tento dům, a to tady nezaznělo, to je návrh, aby eh, v tomto domě byly také sochy, portréty nebo biografie eh, evropských spravedlivých těch, kteří trpěli a eh, obětovali svůj život proti dvěma eh, po sobě jdoucím tyraniím, které uvalily kontinent do otroctví. Mám na mysli nacistickou tyranii, ale mám taky na mysli, a to bude asi obtížnější, ale je to nutné, hovořím také o sovětské tyranii, která uvěznila celé státy, které dnes jsou našimi kolegy a spřátelenými členy Evropské unie. A abych ukázal, že nehovořím tady ideologicky, tak vás vyzývám, abyste se zamysleli nad životopisy, některé existují v Němčině nebo v angličtině, ve francouzštině, lidí, které neznáme právě na západě Evropy je neznáme, mám na mysli paní Guzi Fleischmanovou v Bratislavě, pana Joela Branta v Budapešti, k konzula Raula Wallenberga, které, kde víme, jak skončil, a mnoho, mnoho dalších. A tyto ženy a muži eh, z dějin 20. Eh, století svým odporem šířili ducha oběti pět let po eh, druhé světové válce přispěli k budování Evropské unie, si zaslouží, aby v tomto muzeu někde za vstupem nebo kdekoliv budete chtít, aby tam eh, jaksi tvořili jakousi álej míru, protože oni obětovali své životy proto, abychom mohli jít touto cestou míru. Děkuji. Merci, Jean-Marie. Děkuji, Jean-Marie. Paní Triple. Děkuji. Ano, já sdílím tento přístup, že tady není jenom potřeba pro takovou památku národní, ale pro společnou evropskou památku, vzpomínku, která bude odrážet tu evropskou historii. Tady nejde o koncepci singularity, ale o velice pluralistický přístup k historii a celému tomu souboru historií. Co je důležité, to už jsem také řekla, když jsme hovořili o koncepci tohoto evropského uh, Eh, tohoto domu evropských dějin, je spolupracovat, abychom se propojili eh, různá muzea po celé Evropské unii. Například eh, v Rize existuje muzeum okupace, anebo v Budapešti muzeum mučení. Takže musíme z toho vytvořit takovou evropskou spolupráci. Byl by to dům pro evropské občany, ale tito občané budou vědět, že jejich muzeum třeba někde doma má tedy eh, vazby na toto eh, muzeum. A teď poslední věc, rozpočet. Teď už tedy máme výsledek toho mimořádného summitu o víceletém finančním rámci a máme tedy uh, Eh, představu o administrativních nákladech. My už jsme to diskutovali, diskutovali už v předsednictvu parlamentu, zda to bude mít nějaký dopad tedy na tento dům evropských dějin, a nebo to nebude mít žádný dopad. To bych chtěla vědět, abych měla jasno. Taváreš. Děkuji, pan Taváreš. No, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jeden z mých eh, eh, učitelů historie vždy říkal, že když vzpomyslíme na všechny ty tragédie, které se odehrály v historii, ta první věc, kterou si musíme připomenout, je to, že ty lidé, kteří se jich dopustili, nebyli hloupější než my, byli jako my. To tedy znamená, on nám chtěl říct, že my bychom eh, si neměli být arrogantní a myslet si, že to, co se stalo v minulosti, se již nemůže dnes či budoucnu stát, protože eh, v 16. století byla in a oni nebyli hloupější či méně vzdělaní než my. A před sto lety lidé také nebyli hloupější. Jak to vypadalo několik let po první světové válce? Tehdy si také lidé nemysleli, že eh, tehdy byli skvělí podnikatelé, diplomaté. A tak, jak říkal můj profesor, jistě nebyli hloupější než my. Takže je třeba pokory, pokory i v naší vlastní eh, epoše E, a je třeba, abychom skutečně se konfrontovali s naší vlastní historií. A já bych tímto začal. Nevím, zda toto je, e, ta velká konference je to dobrý způsob, jak vyřešit ty problémy. Protože e, samozřejmě mě bychom se měli snažit, jakožto Evropa, zachovat si naše vlastní paměť a měli bychom vlastně se soustředit na první světovou válku je věce málo chápána. Protože pak tam přišla ta obrovská tragédie té druhé světové války. Ale nyní v době krize eurozóny a všech těch problémů, kterými procházíme, eh, si často vzpomínám na minulost a Ehm, vzpomínám skutečně na, na první světovou válku, ne na tu druhou. A proto si myslím, že bylo dobré, kdybychom mohli krátce po inauguraci muzea eh, v propojení s rokem 2014, což je velice důležitý moment pro Evropskou unii, že bychom mohli uspořádat nějaké sympózium, kolokvium či cyklus konferencí a snažit se v maximálně možné míře se zamyslet nad první světovou válkou, která nyní bude mít stoleté výročí a možná vlastně je původem toho, co se potom e, událo za ty strašné věci během celého 20. století. E, já bych ještě navrhoval, abychom, byl by to takový nápad, abychom tam měli nějakou současnou expozici přechodnou, tedy přechodnou expozici, kde bychom měli veškeré ty osobnosti, Viktor Hugo, Altiero Spinelli, Žilven, Verne, všichni, kdo si představovali budoucnost Evropy a tím vlastně pomohli se eh, zlepšit tedy budoucnost. Já si myslím, že bychom mohli skutečně se snažit eh, se podívat například na Rainera Kozelka, což byl Eh, historik německý. A tady bychom mohli se podívat na to, jak by mohla vypadat budoucnost minulosti. A dále. Samozřejmě máme tady to, co říkal Helga Triple, že potřebujeme snižovat náklady. Máme mnoho muzeů, které by se mohly vyměňovat exponáty s námi. Mám ti napisny například nesčetné muzea imigrace, migrace v USA, například muzeum, které existuje v New Yorku, nebo také v Brazílii existuje podobné muzeum. Takže bychom tady mohli mít nějakou expozici o migraci, o evropské migraci, například o tom velkém exodu Evropánů v 19. a 20. století. Pak bychom mohli se taky snažit znovu využívat naše vlastní expozice v rámci výměny s muzeí, které existují v našich eh, hlavních městech a dalších městech Evropské unie. Mohli bychom si takto vyměňovat dočasné expozice, které by potom vlastně putovaly po celé Evropě a eh, vedlo by to k tomu, že občané minutně nemuseli přijíždět do Bruselu, ale v našich vlastních zemích, členských zemích, by se mohli seznamovat s evropskou historií. Děkuji. Thank you very much. Uh... Eh, eh, Miguel, musí odejít za pět minut, proto bych rád již teď zodpověděl na některé otázky. A pak ještě paní Ted von Galgi znovu představí obsah těch expozicí, za které odpovídá, respektive zodpoví ty otázky, které se obsahu týkaly. Prosím, Migueli. Děkuji, Doris. Ano, za chvíli mi letí letadlo, takže já vás budu muset opustit, ale eh, paní předsedkyně určitě na ty otázky může odpovědět ještě lépe než já. Eh, mám jenom několik poznámek. Eh, souhlasím, Jean-Marie, se vším, co jsi říkal a tvoje podpora je pro nás velmi cená. Podpora každému, každého z europoslanců je cená, ale lidé, kteří požívají takového kreditu jako ty, a to je vlastně moci v mediálním kontextu, to je opravdu veliká pomoc a my víme, že stojíš při nás. A taky je třeba si říct, že když hovoříme o tom, že parlament má jako ano, má tu důvodu to má několik, ale taky proto, že tento projekt byl iniciovaný před 20 lety a neuspěl. 15 let to právě se nemohlo rozhýbat, protože mnoho kuchařů zkazilo polévku. Eh, a proto se te teprve nyní podařilo právě díky parlamentu ten projekt posunout dopředu. Takže to, co jsi říkal, ano, to je pravda. A paní Maria Schmidt, což je ředitelka Budapeštského muzea, které si tady zmiňoval, je členkou našeho vedení, takže ano, my si toho jsme naprosto vědomí. A paní Trupel bych chtěl říci, mm, a zdůraznit, že také velmi oceňujeme její podporu v době, kdy byla situace složitější a všichni, každý z nás se vyjadřuje ne za sebe, ale za svůj politický klub a paní Triple neměla vždy lehký úkol, podporovala náš projekt i prostřednictvím jaksi kritických vyjádření, která nám pomohla pokročit ku předu. A já musím říci, že je potřeba spojit a to Eh, říkal kolega Tovariš, je třeba tento, toto muzeum propojit samozřejmě s dalšími muzeji, ale je třeba jít dál, protože nejsou jen muzea. Je nutné, aby naše muzeum bylo v přímém kontaktu s domy Evropy, s domy kultury, s univerzitami, s muzeji a s občanskými institucemi, které již prokázaly, v, če, v čem jsou zajímavé a které dávali nápady, jak třeba říkal tady kolega Taváriš, nápady na dočasné expozice. Ty dočasné expozice budou sehrávat velmi důležitou roli. A já si myslím, že v oblasti dočasných expozic bude taková větší vyjadřovaná pluralita, která třeba se nebude vyskytovat v té stálé expozici. Ta stálá expozice musí být taková syntetická, zatímco v dočasných expozicích může eh, se více vyjadřovat politická pluralita třeba Evropského parlamentu, který jaksi zůstává patronem projektu a budou tam třeba určité myšlenkové proudy, které budou toho názoru, že je třeba eh, potřeba udělat expozici o ženských právech nebo o pokroku a jiní třeba zase o křesťanství a, a nebo o svobodných zednářích. A právě na těch eh, dočasných expozicích budeme moci ukazovat, že naše společnost zůstává pluralitní a bohatá touto pluralitou. Takže tolik jsem chtěl říct. Ještě se tady byla otázka na rozpočet, paní Tripel. Ano, byro se nezabývalo nebo nemohlo se mm, zabývat něčím, co neexistuje. Existuje návrh rady, který podle mého názoru neprojde, takže by bylo nebezpečné, aby se byro vyjadřovalo k dítěti, které ještě nebylo počato. E, tatínek asi měl úmysl, ale ta maminka, co my jsme, se ještě nevyjádřila e, k početí toho dítě, dítěte, takže zatím to je ještě daleko. Ale každopádně čísla, se kterými pracujeme v kontextu rozpočtu, to víte lépe než já, to jsou čísla takové velikosti, nebo spíš takové skromnosti, že pravděpodobně to nebude mít žádný zásadní dopad a já doufám, že to nebude mít ani dopad na úmysl komise eh, provoz muzea financovat, protože provoz bude taky představovat mm, jaksi celkem omezenou položku v tom celku, ale jinak poměrně samozřejmě taky nákladné. Děkujeme, šťastnou cestu. Um. Rád bych ještě odpověděla panu Tavárešovi. Téma roku 2014, 100 let od vypuchnutí první světové války, již nyní zaměstnává mnoho vlád, neboť se mnozí chtějí, velice mnoho se tedy chtě, a chce angažovat příští rok v oblasti tohoto tématu. Mimo jiné také v Sarajevu, neboť Sarajevo, my jsme to navrhli, bylo navrženo za hlavní město kultury Evropy. Parlament si to přál, z technických důvodů to ovšem nebylo možné. Takže nyní máme Sarajevo 2014 Evropské mosty pro kulturu. V tomto rámci se dělá opravdu velké množství věcí a já bych chtěla, abychom my nezávisle na Domu evropských dějin, který ještě není hotový, nezávisle na tomto domu se zde v parlamentu tímto tématem zabývali, takže možná bychom se mohli setkat a ještě to sebou, mezi sebou projednat. E, nikdo další otázky nemá? Paní Pajadeli, ne? Je to v pořádku? Přijete si vy ještě něco doplnit? Tá jo. Ne. ne, takže děkuji paní von Gál, že jste zavítala mezi nás. Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci. Není to jednoduchá práce. Ještě připomínám TEPA sympozium. Mi opravdu leží na srdci. Dříve, než bude hotový dům evropských dějin, měli bychom nechat pracovat veškeré experty, které na tom pracují. Pokud uspořádáme sympozium a e, zapojíme do toho dalších deset expertů, tak budou všichni chtějí najednou všechno chtít měnit, takže bychom eh, měli nejdříve ten dům dokončit a neměli bychom se snažit to rozšiřovat v rámci dalších sympozí. Děkuji. Přecházíme k bodu 4. Ne, opravuje se paní předsedkyně k bodu 5. Je to téma naší kolegyně Kamerevert. Jde o směrnici a jde o televize s připojením na internet, je to o telekomunikační směrnici, dobře víme, jaké problémy se s ní pojily. Rádi bychom se od tebe, eh, Petra, dozvěděli, jak to vlastně s ní vypadá, jestli už není eh, v podstatě zastaralá v současné době. Děkuji mnohokrát. Když eh, si uvědomíme, že směrnice SAMS, o které tady hovoříme, vstoupila v platnost v nové formě v podstatě před třema lety, tedy v roce 2010, tak vidíme, jak rychlá je dnešní doba, protože dnes již nyní musíme diskutovat o tom, že budeme muset tuto směrnici ve velkých částech zrevidovat. Jde o takzvané o takzvanou hybridní televizi, chytrou televizi či propojenou televizi. Na první pohled to vypadá, jako kdybychom hovořili o čistě technických otázkách, tak tomu ovšem v žádném případě není, protože v jádru jde o, o možnost využívat o přístup k mediálním obsahům a rovněž jde otázku, kdy jak a pokud ano, pomocí jakých nástrojů se v konvergentním světě eh, vůbec budou nabízet různá média a jak, je zda vůbec eh, k ním budeme muset mít různý přístup. Chci říci, že v rámci politické diskuze se vždy musíme zaměřit na to, že média mají dvojí charakter. Na jedné straně jsou to produkty zboží a na druhé straně jsou to ovšem kulturní obsahy a z tohoto pohledu mají pro veřejnost eh, velkou důležitost. Rozmanitost médií, svoboda mínění a svoboda projevu zásadním způsobem přispívají k demokratickému charakteru společnosti. Média má jí vzdělávací, zábavné funkce a další funkci. Někdo z kolegů hovořil tady o médiích jakožto o vodní elektrárně demokracie. Mně se ten obraz nesmírně líbil, protože bez vody jako lidé nemůžeme žít. A mám pocit, že stejným způsobem média jsou konstitutivní také pro naše demokracie. Abychom měli takový eh, systém médií, který potřebujeme, aby fungoval, potřebujeme podle mého přesvědčení samostatný regulační rámec pro média. A to je jeden z hlavních důvodů pro to, proč my v Evropské unii, také v členských státech jsme se rozhodli, že mediální politika nebude pouze politika, kterou zahrnujeme do eh, hospodářského práva či práva konkurenceschopnosti, ale že této mediální politice vyhradíme samostatnost, že přesně zohledníme specifický charakter médií. Jsem přesně přesvědčena o tom, že to souvisí také s konvergencí technologií, která zatím dosáhla svého vrcholu dosavadního vrcholu, tou hybridní televizí. Já jsem přečena o tom, že je to opravdu pouze dosavadní, dočasný vrchol a že v budoucnosti se technologie vyvinou ještě dále. Hybridní televize je důležitým krokem na cestě k mediální konvergenci, neboť je tady kvalita, která umožňuje, abychom dokonce spochybnili i důležitá regulatorní opatření a rozhodnutí, které jsme učinili v oblasti médií minulosti. Tehdy jsme se v rámci směrnice SAMS a tehdy právem rozhodli, že lineární služby budou více regulovány a nelineární služby eh, budou regulovány méně přísně. V rámci první názoru, kterou jsme měli, jsem se pokusila vám to zobrazit, eh, tak aby se to pochopili, jak tedy vypadají ty současné regulační systémy v rámci současné směrnice. Tehdy to bylo zdůvodněno hlavně tím, že zde máme rozdílný dopad na společnost v oblasti těch dvou různých služeb. Ve všech členských státech v rámci jednání služeb, co jsou ty klasické služby, televizní a rozhlasové, nezávisle na tom, zda jsou soukromé či veřejné, že tyto služby mají tedy e, důležitost masmediální, ale důležitost také politickou a společenskou. Navzory technologickému splývání se na masové atraktivitě televize ani na jeho společensko-politickém významu, na společenském politickém významu televize doposud nic nezměnil. mikrofonu. si prosím vás povídat ven. A to proto, protože liberální média nadále mají velký rozsah působnosti a proto je důležité, aby tady byla přísná politická regulace. Tato smysluplné diferencování, které jsme dosud měli a které se obráží v tom různém stupni regulace, bohužel, nyní v důsledku vývoje hybridní televize naráží na své hranice, což sebou přináší řadu otázek a problémů, které je třeba vyřešit z hlediska mediální politiky a já si myslím, že hlavně musíme vyřešit rychle v oblasti mediální politiky. Já jsem to i zmiňovala, pokud to tak neuděláme, tak nás eh, přežene normativní krav skutečnosti a my jako politika budeme eh, jaksi pouze běhat a snažit se dohodnit skutečnost a to bude velice obtížná skutečnost. Hybridní televizní přijímač poskytuje uživateli přístup jak ke klasickým televizním programům, tak také k internetu nezávisle na technickém stupni rozšíření z dlouhodobého hlediska. Eh, očeká, můžeme tady očekávat v podstatě celkovou technickou konvergenci. To znamená, že budeme mít jednu obrazovku a na té jedné obrazovce se budou zobrazovat služby, které podléhají různým stupňům regulace. A to je právě ta regulace, které máme v současné době ve směrnici SAMS. když jsem to zmínila, lineární audiovizuální mediální služby a nelineární audiovizuální mediální služby. E, směrnice některé služby vůbec nepokrývá, vůbec nespadají do oblasti její způsobnosti. A pak tady máme mediální služby, které vůbec nepodléhají žádné evropské regulaci. O hybridní televizi hovoříme v tom případě, kdy televizní přijímač je schopen přijímat jak klasický lineární problém, program, tak také internetové služby a je schopen tyto služby zobrazovat na obrazovce. Die Fülle. Případy eh, těch nabízených obsahů budoucnu pravděpodobně eh, budeme muset v těchto případech bude centrální otázka to, jak tady bude vypadat dostupnost a vyhledovatelnost těchto služeb. Eh, někdo, kdo poskytuje portál, již v podstatě vybírá to, jaké obsahy se budou nabízet a hlavně, jakým způsobem budou prioritně seřazeny a sám také rozhoduje o technologii, pomocí které se toto realizuje v konečném důsledku. A to je zcela nová kvalita, zcela nový aspekt, zcela nový aspekt který zažíváme v konečném výsledku ten poskytovatel toho portálu té platformy či sám výrobce přijímače a uvědomí si, že veškeré tři funkce se mohou různě místit, nebo to může mít pouze jedna osoba. Taková ta osoba do budoucna potom bude kontrolovat přístup k obsahům a provozovatel platformy či výrobce přijímače potom bude mít naprosto zásadní pozici. To bude naprosté novum, něco, co jsme doposud nesměli a není to pokryto mediální politickou regulací, kterou v současné době máme a proto si myslím, že je nezbytné, zejména abychom směrnici SAMS přizpůsobili novým skutečnostem, protože v opačném případě dojde k ohrožení informační svobody, svobody vyjadřování a svobody nabízení obsahu. Provozovatele platform a výrobci přijímačů, eh, pokud budou příliš silní, tak to může být v podstatě v neprospěch dalšího rozvíjení hybridní televize, protože samozřejmě pokud budeme výrobce nějaké silné postavení, tak nebude mít zájem na tom, aby tam vznikaly konkurenční produkty. Pokud chceme mít řádnou a svobodnou konkurenci v oblasti poskytování služeb, a tu si přejeme, tak toto můžeme zajistit pouze na základě jednotných, otevřených, eh, interoperabilních systémů, které budeme mít jednotným způsobem regulovány a týká se to hlavně poskytovatelů a rovněž výrobců konečných přijímačů. Proto je ústřední otázkou skutečně to, zda můžeme obsahy dohledat a mít k ním svobodný přístup. Proto navrhuji, abychom dosavadní systém směrnice SAMS rozvíjeli dále, protože vycházím z toho, že pouze málo občanů má nutné zdroje k tomu, aby dokázali dosáhnout masmediální účinnosti. Připomínám licence pro rozhlas, digitalizace obsahu bohužel, neboli bohu dík, odstranila tento nedostatek. Nyní každý může eh, přijímat takovéto obsahy kdykoliv v nejlepší kvalitě. V budoucnosti to bude ale uživat tedy v podstatě jedno, jakou technickou cestou k němu přijde obsah. Je pro něj důležité, že obsah může využívat nezávisle na čase a na místě, kde se nachází a asi se nebude starat o to, zda právě přijímá lineární televizi či nelinární službu a jakým způsobem se k němu služba dostala. Moderní regulace v oblasti médií musí uznat, že omezenost se netýká pouze na způsoby přenášení, ale hlavně na to, jakým způsobem jsou nabídky dohledatelné. Dosud jsme s právem měli v Evropě úpravu must carry, povinnost přenášet programy, ale myslím si, že v námci nového kontextu musíme toto doplnit úpravou must be found. Nalezení a dohledání programů. Zde bychom měli mít skutečnou dohledatelnost na hybridních platformách a zde bychom měli upřednesovat ty poskytovatele, které budou mít veřejný úkol, či kteří budou mít úkol eh, prospěšný pro veřejný zájem, například pluralita médií, kulturní rozmanitost, či do popřední dáme ty, kteří sami si za úkol vzali kvalitu médií a podporu mediální rozmanitosti. Tím mám na mysli hlavně formy samoregulace nebo, jak říkáme u nás v Německu, regulované autoregulace, tak, abychom tady měli samoregulační systémy a v budoucnu jim eh, dopřáli obzvláštního postavení. Kdo bude v budoucnu spadat do směrnice SAMS, ať již povinně či dobrovolně, by měl mít možnost zaujmout prominentní místo na platformě a myslím si, že bychom měli se velmi intenzivně zamyslet o nových formách režimů pobítek proto, aby se samé rozvíjely takovéto formy autoregulace. Myslím si, že potřebujeme přiměřené u um, proporci sil, hráčů na trhu, zejména těch, kdo budou nabízet obsahy a vyrábět přístroje. A je nutné zabránit tomu, aby jednotlivé poskytovatele obsahu v rámci šíření jejich obsahu si nějakým způsobem získali nekalou výhodu. Představte si třeba, že v budoucnosti se dostanete na takovou platformu pouze v případě, že zaplatíte dost peněz a pak se tam na prioritním místě objevíte na té platformě. Já si myslím, že to by nebyla správná cesta. A e, ještě bych řekla něco k regulaci reklamy, protože si myslím, že v důsledku technického vývoje zde se tady objevila nová místa, kde si musíme položit otázky a kde se musíme zamyslet. Zejména Tady máme poskytovatele lineárních služeb, který jsme se věnovali v reklamě SAMS a dali jsme jim tam zcela jasné pravidla, co se týče reklamy. Bylo to dobré a správně jsme si to tehdy zvážili. Ale tady máme technologii, která je čím dál tím více konvergentní. A když zohledníme, že v budoucnu reklama bude možná i nezávislá na poskytovateli lineárních služeb a tak nějak ta reklama v podstatě vždy eh, půjde s nějakým s nějakou nabídkou, s nějakým obsahem a podle současné podle pravidel tady máme na, e, poskytovatele nereální služeb a pak jsou tady poskytovatele, které vůbec nepodléhají žádnému, e, žádné regulaci, ale ti to vlastně konkurují s těmi poskytovateli těch lineárních služeb a ti jsou schopni vlastně svou nabídku rovněž odeslat. A k čemu to vede? Vede to k narušení hospodářské soutěže. V takovém případě totiž soukromý poskytovatel bude mít jasnou nevýhodu, mám tím na mysli soukromého poskytovatele lineárního, protože ten je výhodě vůči tomu, kdo nepodléhá žádné regulaci. Proto velmi prosím o to ve svém textu, abychom si zvážili, zamysleli se nad tím, jak zde bude vypadat liberalizace. Že bychom tedy mohli přistoupit k liberalizaci či flexibilizaci úpravy reklamy. Mně nejde o to, abychom řekli, že reklamu můžeme do nekonečna rozšířit, že již nepotřebujeme žádnou úpravu pro reklamu, například v oblasti programů pro děti. O to mi nejde. Jde mi spíše o to, abychom si položili otázku, zda skutečně potřebujeme například tu pravidlo 12 minut, které tak velice rigidní je ještě smysluplné. Neměli bychom hovořit spíše o denním kontingentu, kde by si poskytovatel sám rozhodl, kdy reklamu odvysílá Možná by to vedlo potom ke kvalitnějším programům, když by se nějaký poskytovatel rozhodl, tady udělám dobrý program pro děti, nezatížím to reklamou a pak má možnost si to vykompenzovat na jiném místě, například v rámci nějakého zábavného programu, nějaké show a tam e, já budu moc odvysílat více programy. Zda to e, posluchač, divák přijme nebo přepne, to přenecháme trhu, to ať si trh opraví sám. Když potom e, diváci masově budou opouštět takovéto programy, no tak to asi fungovat nebude, ale myslím si, že bychom alespoň zamyslet se nad tím mohli. Když tady hovoříme o rozmanité mediální oblasti, a když řekneme, že si přejeme rozmanitá média, plurální média, a máme tady dobrou zprávu Ivo Beleta o duálním televizním rozhlasovém systému, tak eh, v tomto případě je třeba, abychom do našich kalkulací zapo- započítali i to, že pokud chceme takovýto duální systém, tedy veřejně a e, soukromí poskytovatele, tak musíme těm soukromým dát možnost, aby si viděli ty peníze, které skutečně potřebují pro to, aby mohli nabízet kvalitatní, kvalitní a vysoce kvalitní programy. A proto tedy prosím o to, abychom v rámci úpravy reklamy, já ji nechci zcela odstranit, ale nechci, abychom tady vylévali dítě s vaničkou. Je třeba, abychom to nějakým způsobem opatrně udělali pružnější, nebo dokonce, abychom to zliberalizovali. Samozřejmě je důležité, aby tady nedošlo k narušení hospodářské soutěže, to je zásadní, protože to rovněž velmi škodí rozmanitosti mediální scény. V rámci další úpravy směrnice SAMS je nutné, aby poskytovaly hybridních portálů spadaly obšírně do oblasti působnosti této směrnice. Já to říkám proto, protože právě na poskytovatele portálu a výrobci televizních přijímačů budou mít v budoucnu zcela jiné postavení než dosud. Když někdo v zásadní míře spolu vytváří eh, nabídku obsahu eh, po konečným uživatelům, tak samozřejmě musí spadat pod přísla pravidla. Je také důležité, aby platformy pro přístroje a portály fungovaly na základě otevřených interoperabilitních standardů, protože tak pouze je možné zajistit neutrální přístup všech ke všem obsahům. Rovněž je velice důležité téma možnosti překrývání programu, tak abychom zachovali integritu obsahu. Když ty například to, že někdo vysílá televizní film, ať již jakkoliv, tak takovýto člověk si musí být jistý, že jeho signál nebude překryt někým jiným, že nikdo mu v jeho obsah nezničí tím, že ho překryje něčím jiným. Pak zde máme tu otázku třetích obsahů, to je třeba zakázat, pokud nejsou autorizovány poskytovatelem či e, výslovně vyžádány uživatelem. Hybridní televize samozřejmě má i aspekty ochrany údajů, tím my se jako výbor kult příliš nezajímáme, nezabýváme, ale samozřejmě musíme to zohlednit v našich diskuzích. Například otázka privacy by design, tedy přímo přístroji, či otázka privacy by default, to jsou ta standardní nastavení, pak je tady zásada zakotvení, proporcionality, šetření údaji a navázání na cíl, plná transparentnost údajů, co se týká jejich zpracovávání a spírání je, musí být zajištěna a osobní údaje, tam jde rovněž o vyúčtovací systémy, zejména osobní údaje se smí schromažďovat pouze, pokud je tady souhlas uživatele a pouze za účelem toho, že se někomu zpřístupní nějaký obsah, nějaká nabídka. Poslední bod, anonymní využívání médií, i to se čím dál tím více stěžuje, pokud lidé budou využívat hybridní televize, protože ty samozřejmě nejsou až tak anonymní. Anonymní využívání médií musí být i v budoucnu pravidlem. Analýza chování uživatele a vytváření profilů uživatelů za podpory IP adres a lokalizace. Toto se smí dít pouze, eh, pokud s tím uživatel vědomně je tak takzvaná možnost opt-in. To musíme legálně rovněž ošetřit. Za to bude v té směrnice SAMS či na jiném místě. To můžeme ještě prodiskutovat. To jsou tedy hlavní návrhy, které mám ve své návrhu zprávy. Na tom či onom místě si možná uvědomíte, že je to velmi stručné. To eh, je díky tomu, že v rámci zpráv z vlastní iniciativy jsme velice omezení, hlavně z časového hlediska. Proto tedy v dalším po tom, jak věci pokročí a uvidíme, jak se bude vyvíjet. To možná někdy ještě rozvineme. Já doufám, že mě v tom potvoříte. A na závěr, všichni si jen těžko představujeme, jak vlastně ta hybridní televize vypadá. A proto vás eh, bych chtěla vás pozvat 6. března tady v parlamentu. Budu mít takovou malou prezentaci za pomocí Ústavu pro rozhlasovou a televizní techniku v Mnichově. Oni byli ochotni nám tady živě ukázat, jak to přesně vypadá, jak to funguje a co to znamená pro uživatele. Pozvali jsme tam také několik odpor, odborníků, kteří eh, pohovoří o implikacích a o výzvách hybridní televize. Je to tedy 6. března všechny vás srdečně zvu na tuto akci. Myslím si, že je velice přínosné, když se člověk naživo podívá, jak to vlastně vypadá, jak to funguje. A z tohoto pohledu doufám, že to ještě obohatí naše další diskuze, pokud se všichni společně podíváme, jak to vlastně funguje. Děkuji, děkuji mnohokrát, Petro, to byl velice zajímavý a velice obsahově naplněný příspěvek, přehled toho, co nás očekává. Komise eh, vydá zelenou knihu. Myslím si, že to plánuje na duben, no už do dubna není až tak eh, mnoho času. Možná budu moci využít komise něco z toho, co jsi tady právě nadnesla. Mám tady zájemkyně o slovo. Prosím, paní Ferher. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Petře Kamerevet za práci, kterou vedla. Její zpráva z vlastní iniciativy, kterou máme nyní k dispozici, je velice obšírná, je to obšírný přehled situace a veškerých otázek, které se pojí s dalším vývojem technologie v oblasti konvergentních médií a já vědomě říkám, že to není pouze konektivita, protože veškeré mobilní konečné přístroje, které máme, Eh, mají co dočinění se stejnou problematikou, když například si můžu pomocí svého tabletu dívat na televizi a pomocí různých aplikací současně se vědomat dalším věcem, tak to je samozřejmě pokrok vpřed a ten vývoj půjde ještě dál. Týká se to vlastně všech těch chytrých přístrojů, které nabízí takovéto obsahy a služby. Já jsem si, si myslím, že ta zpráva paní Kamenvert je velice dobrá, je to velice dobrý přehled těch otázek, které vyvstaly v důsledku vývoje konvergentních médií. Je důležité zvážit si, jak ta ta úprava, která dosud platí a která se zaměřuje na jasné cílové skupiny, jsou to lineární služby, ne lineární služby, nabídky online, Eh, takže to bylo opravdu vyvinuto pro ty jednotlivé oddělené světy. A najednou je tady svět, kde se všechno propojuje. Takže tady si musíme položit otázku, zda nám stačí ty stávající úpravy, anebo zda budeme muset mnoho věcí upravit nově. Je třeba, abychom tady měli opravdu odstupňovanou regulaci, která ale bude muset vypadat jinak, než jak jsme to měli upravenou do dosavadních směrnicích. Otázka zvláštního postavení rozhlasových a telovních služeb Eh, v důsledku eh, rozšířené konektivity je čím dál tím více komplikovaná, protože další nabídky se vyvíjejí současně s takovýmito službami. Máme tady nové technologie a potřebujeme nová řešení, které budou technologicky neutrální. Například v oblasti reklamy a ochrany mládeže bychom mohli mít technologicky neutrální řešení na základě level playing fieldu a Ovšem, zde bychom měli mít i nadále pro určité obsahy mít eh, odstupňovanou regulaci, například v rámci ochrany mládeže. Tady musíme mít vyšší stupeň ochrany, zejména v oblasti online. Co se týče reklamy, tady potřebujeme flexibilizaci, tak abychom v budoucnu mohli umožnit zejména soukromým poskytovatelům jejich financování, aby se tedy mohli financovat Nemůžeme mít rigidní regulaci v oblasti lineární, když současně eh, tady budeme mít nelineární reklamu na eh, tom též přijímači na stejné obrazovce. Proto je třeba nalézt vyvážené řešení. Další důležitá otázka pro nás, jakožto pro legislativce, spočívá v tom, do jaké míry chceme i v budoucnu eh, mít ten speciální status veřejných a soukromých poskytovatelů rozhlasových a televizních služeb. A musíme si také položit otázku, jak zajistit to, abychom v určitých oblastech eh, mohli garantovat eh, to, že tam reklama nebude. Například informační eh, programy, spravodajství, Eh, programy, které vytvářejí veřejné mínění a tady je, vidíme tu specifickou úlohu teda toho veřejného vysílání. Tady si opravdu musíme zvážit, za tam chceme mít k tomu reklamu, či zda chceme zajistit neutrální smysluplné informace. Tato otázka samozřejmě se eh, ukazuje i v oblasti konvergentních médií, jako je Interconnected TV. Musíme se odklonit od legislativního oddělování lineárních analýz lineárních služeb v určitých oblastech, protože toto oddělení prostě v budoucnu pro uživatele už nebude. Petra Kamevereve to tady jasně ukázala určitém okamžiku nastane doba, kdy ani nebudeme vnímat, zda právě konzumujeme lineární program či nelineární program, či službu. Nebudeme vědět, zase díváme na video, který jsme si právě rozklikli, či zda tady konzumujeme e, nějaký jiný program. Takže pro mě, jakožto pro uživatele, to od jistého okamžiku už nebude vůbec transparentní. Rovněž si myslím, a Petra Kamer Revet to navrhla, je to dobrá věc, Potřebujeme eh, si promyslet, jak správně vybudovat takovýto systém režim povídek. Například systém certifikací, který se bude zakládat na kritériích, které budou definovat, za jakých podmínek budou mít určité obsahy, zvláštní postavení a podléhat jiné regulaci než obsahy jiné. Je zde mnoho otázek, které vystávají v rámci těchto našich prvních předběžných úvah. Ovšem, tyto úvahy nakonec budou muset mít formu legislativních textů. Eh, jsou to otázky, které si musíme položit, musíme si to rozmyslet, jakým způsobem by mohly vypadat technické a regulatorní úpravy. Jak můžeme ty různé světy, které jsme dosávat měli, to byla ta směrnice SAMS a další legislativa, kterou máme v oblasti online, eh, úprava ochrany mládeže, jakým způsobem tedy toto celé propojit, eh, abychom tady měli jedno jediné médium myslím si, že v mnoha oblastech, a netýká se to pouze našeho výboru, v mnoha oblastech a musíme s ohledem na nabídky online a nabídky z chytrých služeb si skutečně zvážit, jak nyní, protože žijeme v konvergentním světě, jak tedy tomuto problému se postavit a jak se s ním vypořádat. Heslo platformy je velice důležité. Přístup, neutralita, toto musí být zajištěno. Vyhledatelnost je velice důležitý aspekt. Paní Kamerevety o tom právě hovořila. Musíme zajistit, aby provozovatele platform či výrobci přístrojů, ze kterých se stali provozovatele platform, aby potom se nestali pány těch informací. Musí být i nadále možnosti, aby určité služby, určité informace se dostaly k uživatele pomocí úpravy must carry či must be found tak abychom měli pluralismus v oblasti médií a abychom zajistili, že je možné si vytvářet své vlastní mínění svobodně. Je důležité, abychom v oblasti interoperability nalezli možnosti pro to, aby technické standardy nevedly nakonec k tomu, že nějaký obsah či nějakou nabídku můžu poskytovat pomocí jedné platformy a jiné ne. To jsou tedy technické výzvy, je to v oblasti odpovědnosti výrobců přijímačů, to je velmi důležitá věc. Otázka rovněž další. Jakou odpovědnost tady mají v oblasti ochrany mládeže? Jak to tedy mohou zajistit poskytovatele platform? Když tady například eh, máme tady odpolední program pro děti, či pro mládež, jak to tedy upravit tak, abychom zajistili, že když eh, nechám své dítě, aby se dívalo na nějaký program, který bude autorsky chráněn, aby se tam najednou neobjevovaly věci, kde bych si nepřála, aby se na to mé dítě dívalo. Toto tedy musí být v jednosti výrobců, televizních přijímačů a poskytovatelů a provozovatelů platform. Je třeba rozhodně tuto věc prodiskutovat. Myslím si, že potřebujeme flexibilizaci, ale potřebujeme taky kvantitativní kritéria. Kvantitativní kritéria pro reklamu by mohlo být nahrazená i kvalitativními kritérii, například v určitém typu vysílání zprávy, informační pořady, pořady pro děti, že bychom tam tady neměli tu úpravu těch 12 minut, která byla velice rigidní, protože to si myslím, že když nepatří do našeho světa, potřebujeme flexibilizaci, tak abychom vytvořili určitou úroveň, kde bude možné různé mediální nabídky v rámci rozumné konkurence nechat mezi sebou konkurovat. Vždy je velmi obtížné když máme tolik občinných témat, je schrnout do krátké zprávy. Já sama jsem v jiném výboru to zažila na jiné zprávě, jak málo to je, když člověk má k dispozici skutečně pouze určitý počet znaků pro tu zprávu a zpracovává tak důležité téma. A proto doufám, že budeme dobře spolupracovat a nakonec pomocí doplnění a pozměňovacích návrhů dospějeme k tomu, že ten návrh zprávy, který je velice dobrý, ještě vylepšíme tím, že tam vneseme postoj celého výboru. Myslím si, že to je téma, které bychom neměli přenechávat pouze technickým výborům. Jde tady o obsah, o přenášení obsahu, jde o demokratické základní struktury, o důležité informace, o kulturu a to musí být jasné. Ne, nejde a v žádném případě se nejedná pouze o techniku a technologii. Děkuji, paní Triple. Ano, děkuji. Já bych chtěla nejdříve poděkovat Petře Kamerevert za velmi dobrou prezentaci své zprávy, za schopnost reflektovat, uvažovat a také za její pozvání na 6. března. Krátce bych se vrátila k několika věte, věcem, které se nadnesla a které jsou vysloveně důležité pro politickou orientaci této iniciativní zprávy. Jednak si řekla, že my všichni společně zažíváme, i když jsme vlastně všichni pracovali na té směrnici SAMS, že prostě vidíme, že vlastně již zastarala, máme tady digitální evoluci, která byla velice rychlá, naprosto rychle tady probíhá technologický vývoj a my potřebujeme rychle na to přiměřeně zareagovat. A my tak neustále pokulháváme za tím vývojem. Myslím si, že se to týká nás všech. Navzory tomu je důležité a správné a je to ten Eh, politický nárok, který tady byl vznesen. Je důležité, abychom my, jakožto politici, se tomu věnovali. Věnovali se té regulační směrnici. To by měl mít náš základní postoj. Nesmíme tady vyhýbat naší odpovědnosti, kterou máme jako politici. Dále bylo zdůrazněno, že navzory tomu, navzdory tomu veškerému mediálnímu, tě mediální nabídce, kterou máme, že tady máme dvojí charakter, že je to jednak zboží, ale dále jsou to kulturní obsahy, obsahy kulturního charakteru. Proto je důležité tuto oblast regulovat jinak, než bychom regulovali čisté zboží. Proto je třeba, aby tato směrnice eh, nebyla regulována z ohledu práva hospodářského a práva hospodářské soutěže. Potřebujeme jiný přístup. Víte, že tady existují jiné politické síly, které si nárokují jiný přístup, ale já si myslím, že my bychom měli zvolit náš postoj a je to také v umluvě UNESCO k ochraně kulturní rozmanitosti. Tam je to zakotveno. Rovněž si myslím, že z politického hlediska je třeba chápat, a Zabíne to právě říkala, že výrobci přístrojů ne, se nesmí stát pány, kteří budou ovládat ty informace. A když tady půjde o gatekeeper, a ono je o gatekeeper, tak si musíme zvážit, jakým způsobem to správně upravit. Jinak je jasné, že bude docházet k tomu, že vždy ti finančně silnější hráci či ti, kteří jsou velice rychlí, se budou prosazovat na úkor jiných zájmů, což bude proti demokratické rozmanitosti a proti žádoucím společensko-politickým standardům. Proto si myslím, že ten základní přístup, že jde o to, abychom tady měli regulaci, která bude správně chápaná, je správný. Vědatelnost třeba zajistit a také nediskriminaci, to je také třeba zajistit. A velice důležité bylo, že Petra řekala, že tady nemáme pouze kategorii omezenosti v rámci distribuce, ale pak tady máme další typ eh, omezenosti v rámci digitálního světa a to je otázka, kde se objevují ty obsahy, kde tady je vůbec nalezneme. Dobře víme, že omezenost v digitální době už tady není zcela vymizela, tak omezenost dříve byla v jedné oblasti a nyní se přenesla do jiné oblasti. Omezenost tady bude i nadále. Protože a pokud se tomu nebudeme věnovat, tak skutečně dojde k tomu, že se vždy bude prosazovat pouze ten silnější. Dobře víme, že v digitální světě je to téma, které je velice sporné. A já prostě říkám, že to, co řekla Petra, bylo velice dobře předneseno a znázorněno, vysvětleno, proč se tomu musíme věnovat. Ale chci upozornit na to, že ten problém té omezenosti se změnil. Nyní regulace reklamy. Ano, je tady nebezpečí, že dojde ke pokřivení hospodářské soutěže, když lineární eh, služby budou podléhat rigidnější regulaci než ostatní. Já jsem pro flexibilizaci v oblasti kvantitativních podmínek, abychom to promysleli a hovořili spíše o kvalitativních, ale jedno doplnění. Všichni si vzpomínáme na ty konflikty a trvají dodnes o ne komerčních výměnách na internetu a komerčních výměnách. Jak to správně nadefinovat? I zde to souvisí s definici, definicí reklamy. Dobře víme, že na mnoha platformách máme reklamu a jsou to file-sharingové platformy a nevždy je to transparentní. I zde je tedy nutnost, abychom o tom hovořili a zvážili si, jak, se, jak přistoupíme k otázce reklamy na platformách, zda je to reklama či ne a pokud tam bude, tak za jakých podmínek. E, myslím si, že toto téma bychom vynechávat neměli. Souhlasím s tím, co řekla Petra, a týkalo se to otázky, že není možné, aby tady docházelo k překrývání obsahů, Rovněž také souhlasím s tím, co říkala o těch eh, kritériích pro ochranu údajů. A nyní poslední věc, a to je ústřední bod, zejména pro naše společensko-politické úvahy, proto to chci tady explicitně zdůraznit. To je otázka certifikace. I nadále tady máme společensky žádoucí standardy, kde si přejeme, aby ta dohledatelnost byla lepší než u jiných. To znamená, že tady bude regulační systém, jak dostat tuto certifikaci. Bude to politicky nadefinováno, co chceme v rámci ochrany mládeže a dalších oblastí a pak se poskytovatelé mohou snažit získat takovýto certifikát a pak se tedy objeví na lepším místě. Já si myslím, že to je správný přístup. Dopodavu na to budeme muset ještě prodiskutovat, ale odráží to dobře skutečnost, že i v propojení lineárních a internetových eh, obsahů tady máme standardy, které si společnost přeje a které jsou pro poskytovatelem jakýmsi plus. Takže je to pro mě správný přístup jak ke svobodě, tak k regulaci. Děkuji. Děkuji paní Hirsch. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I z mé stránky děkuji mnohokrát za zprávu, za naše frakci liberálů. Chci říci, že jsou tam akcent, akcept, eh, určité prvky, které podporujeme, o kterých bychom dále ještě rádi hovořili. Samozřejmě je to filozofická otázka, můžeme o tom diskutovat také ze společenského hlediska, ale nesmíme zapomínat na spotřebitele. Když si představíme situaci, že si tady spotřebitel zapne televizi a to, co vidí, může pocházet z internetu, může to tedy být lineární či nelineární, ale v tom okamžiku si uživatelé pravděpodobně nebudou lámat hlavu nad tím, odkud ta nabídka, ten obsah pochází. Proto je třeba se zamyslet nad tím, jak vyřešit problém. Jsou tady v zásadě dvě cesty. Buď se pokusíme na ty obsahy nelineární z internetu zareagovat našimi standardy, které máme pro lineární obsahy, to znamená vysoká míra ochrany mládeže, vysoká úprava reklamy a tak dále. Když to budeme takto regulovat, tak to tedy znamená, že potom ale tu naši regulaci budeme muset monitorovat a kontrolovat. A já nemám pocit, že bychom mohli kontrolovat internet a jako liberálka k tomu dodávám, ani nechceme kontrolovat internet. Tedy tato cesta z mého pohledu odpadá. Můžeme se tedy vydat druhou cestou a říct si spotřebiteli, milí spotřebiteli, když si dnes zapínáš televizi, tak nevíš, jaká je tam úroveň ochrany a musíš v nejhorším případě vycházet z toho, že tam žádná ochrana vůbec není. A já si myslím, že tato druhá cesta je lepší, než abychom tady klamali spotřebitele a tvrdili mu, že tady má nějakou jistotu, která v podstatě vůbec neexistuje. Dokázali jsme se ale shodnout na jedné věci, a to je to, že samozřejmě mnoho spotřebitelů si jistě bude přát, aby tady byly standardy pro kvalitu. Například, aby měli prostě jistotu, že když se obrátí na určitého poskytovatele, tak tady mají zajištěno, že je tam určitá úroveň ochrany mládaže a tak dále. To je něco, co naprosto podporujeme. Myslím si, že to je ústřední bod. Směrnice SAMS tam má velice dobré prvky, které by nám mohly posloužit jakožto orientace pro to, jak by mohla vypadat takový certifikát kvality. Je třeba ovšem zohlednit to, že pro poskytovatele to musí být dobrovolné. Měla by to tedy být autoregulace. V tom okamžiku, kdy to budeme předpisovat, tak to zase budeme muset kontrolovat, což tedy znamená, že tady budeme kontrolovat internet. Tedy je tady velká výzva. Měli bychom stanovit kritéria, která budou fungovat na základě dobrovolné, dobrovolného závisku poskytovatelů. Takováto kritéria povedou k tomu, že bude vystaven certifikát kvality, který bude jasný pro spotřebitele, jasně rozpoznatelný. Když budu mít takovýto certifikát, tak budu mít jasnou ochranu je třeba to propojit také s pobítkami. Například řeknu, že poskytovatel s certifikátem eh, bude mít možnost, že na těch platformách ho uživatel rychleji a lépe dohledá. Pokud se vydáme touto cestou, tak my, naše frakce, to jistě dobře podpoří, protože samozřejmě nesmí docházet ke k narušování hospodářské soutěže. To je pro nás velice důležité. Ovšem, musíme si uvědomit, že nesmíme poskutovat uživatelům pseudojistotu, protože to nebude nic, co bude v jeho prospěch. Proto chci uživateli jasně říci, že pokud určitý poskytovatel splní určitá kritéria, tak tam ten standard bude, ale v opačném případě prostě žádné standardy nebudou. Jakákoliv jiná cesta by byla cesta absolutní kontroly a to je něco, co my z naší strany podpořit rozhodně nemůžeme. Děkuji mnohokrát. V neposlední řadě pan Kirkop. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve se omlouvám za paní McClarkinovou, která tady nemůže být. Požádala mě, aby k této věci řekl pár slov. Je to záležitost, která mě samotného docela zajímá. Mám zájem tedy, měl jsem určité zkušenosti z médií ve své kariéře a zajímám se tedy eh, o ty návrhy, zajímá mě ty návrhy naší zpravodajky. Za prvé, je zapotřebí obecně uvítat eh, tuto zprávu, která samozřejmě eh, je zprávou tedy o, ke směrnici o mm, audiovizuálních mediálních službách. A já si myslím, že je důležité, abychom využili při vypracování té zprávy o televizi s internetem upozornit na jednu či dvě věci. Já si myslím, že ten regulativní mechanismus tady musí být dostatečný, protože vstupujeme do určitého prostoru, který svou povahou je globální. A hardware samozřejmě pro propojenou televizi, čili ty hybridní platformy už jsou v řadě domácností, v celé řadě eh, členských států, včetně eh, Británie. Ale je tady. Eh, revoluce v rozvoji softwaru, nejenom u televize s internetem, ale také v širším měřítku. A už jsou již té zkušenosti s větší personalizací televize, tedy úpravou osobní. Já jsem se o to před pár lety zajímal. Televize byla něco, co nevyhnutelně znamenalo jaksi mm, e, zájem komunity, komunity jako rodiny, komunity několika lidí. Dnes ovšem ta individualizace teď obrazovek, a já jsem nedávno navštívil e, přátelé a můj přítel eh, mi ukázal tedy eh, monitor televizní ve dveřích své chladničky, takže já si nejsem jist, zda to byla jakási výmluva, aby nemusel sedět tedy eh, se svou ženou, aby mohl sedět v jiné místnosti, ale ta individualizace je velice důležitá, protože internet a sociální média vůbec tady mění v mnoha odvětvích jaksi hru a e, reklamní společnosti toho využívají e, protože ta obrazovka má ještě jinou stránku. Samozřejmě je to individualizace, ta televize je vyvíjející se platformu a my jsme si vědomi těch nebezpečí. A já tady myslím nejenom e, na reklamu, ale také pravidla autorských práv, ochranu dětí, zvláště. Tam a Emma mě požádala, abych to zdůraznil, že ona by zvláště chtěla, aby tady zaznělo něco o ochraně tedy nezletilých osob, protože já si myslím, že právě z těch důvodů, které jsem zmínil, že mladí lidé stále více jak si jsou vystaveni tomu, co vidí na obrazovce. Často se dívají na televizi sami a není to zcela dobře regulováno. Čili sledují televizi bez rodičů a to je samozřejmě negativní stránka věci. Myslím si, že je také důležité zmínit, že je životně důležité, abychom tedy mohli používat výhod té propojené televize a samozřejmě eh, internetu, který musí mít vysokou eh, rychlost. Ale je eh, řada ještě míst v Evropě, které mají, která mají omezenou infrastrukturu internetu. To samozřejmě má dopad na sociální využití, ale také pro podnikatelské využití těchto prostředků. A to je zapotřebí zdůraznit v té zprávě. A je zapotřebí tedy zdůraznit, že je zapotřebí zvýšit internetu, rychlost internetu všude v Evropě. Já, my samozřejmě budeme spolupracovat plně s naší zpravodajkou a paní Klárkova se v následujících měsících plně zapojí do práce na tom dokumentu. A konečně Myslím si, že jedním z našich problémů je eh, to, že technologie se vyvíjí daleko rychleji, než jsou schopni zákonodárci postihnout. A eh, zákonodárci ne, nezbytně musí mít vždy správnou odpověď na vše a v tomto konkrétním případě musíme ovšem tu rychlost, jak si musíme být schopni dostihnout tedy vývoj technologie. Děkuji. Pan Kavada, já jsem vás před chvilkou přehlédla. Děkuji vám, paní předsedkyně, že jste si všimla, že se tady vrtím. K sekretariátu jsem byl neviditelný zřejmě v důsledku vzdálenosti, která nás dělí. Já jsem se totiž hlásil o slovo hned na začátku, když Petra začala mluvit. Každopádně děkuji vám za vaši zprávu, podobně jako kolegové, a děkuji také za to, že spíš než abychom si jen tak popovídali, tak vidíme 6. března v eh, institutu v Mnichově, uvidíme, o čem opravdu hovoříme. A bude to vlastně začátek, protože on je to takový začátek tohoto dobrodružství a zdaleka nejsme ještě schopni eh, změřit všechny důsledky, které to bude mít. Před dvěma měsíci jsem právě učinil zkušenost s tou e, připojenou televizí na internet a je to opravdu neuvěřitelná zkušenost a zdaleka ještě nejsme schopni porozumět důsledkům toho všeho, co nyní jak si si zblízka prohlížíme. Takže já si myslím, že tyto důsledky začínáme jak si tušit, jaké typy eventuálních zneužití můžeme e, být nuceni tedy s nimi bojovat. A bude potřeba přemýšlet o organizaci, jak říkal pan Kirchhoff před chvílí, ale taky je třeba si uvědomit, že my teď při stávajícím počátečním stavu rozvoje televize eh, s připojením na internet Ehm, tak něco solidního, jako třeba v případě SMA. Já rozumím, jak ta nová média, jak je, co, co všechno představují za možnosti, rozumím eh, vašim obavám, ale zdá se mi předčasné hovořit o eh, důkladné revizi směrnice SMA, protože SAMS, eh, protože si myslím, že si musíme být nejprve lépe vědomi technologických obav, které to může vyvolávat. Ehm, směrnice, která byla opožděně implementována a která, myslím, zatím ještě ne, ne, dost dlouho, abychom měli dostatečný odstup, tak umožňuje, abychom jako legislativci měli, mohli přistupovat jaksi ostražitě a přesto jaksi plnit si své povinnosti. Za co zodpovídáme? Rovnováhu mezi veřejnoprávními a v soukromými skupinami, e, to je v mnohých případech e, odli, že v soukromé skupiny v jiných zemích, kromě Německa, jsou velmi silné. Druhý princip, který musíme hájit, je svoboda. Vy jste to tady opakovaně říkali, o tom to je velmi důležité, ale málo se hovoří o třetím principu spojeným se svobodou a to je zodpovědnost. Ano, hovoří se o tom v souvislosti s ochranou nezletilých. Kdo by chtěl, aby byly děti vystaveny všemu, co na internetu koluje? To k tomu je třeba zaujmout nějaké stanovisko a bude třeba abychom jakkoliv eh, vyznáváme svobodu, nemůžeme eh, jaksi mm, vést k nezodpovědnosti nebo, nebo přehlížení různých šílenství. Takže pokud chceme, aby reklama byla sem tam doprovázena programy, anebo programy sem tam doprovázené reklamou. Protože tato otázka v mnoha evropských zemích opravdu takto stojí, především v těch, které nerespektují těch klouzavých 12 minut, tak jak je doporučuje Evropská unie. Takže tolik k prvnímu bodu. Taky bych chtěl eh, říci několik připomínek, které se týkají konkurence jednotlivých aktérů audiovizuálního programu online, které nepodléhají stejné regulaci jako stávající. E, samozřejmě e, je to za prvé problematika reklamy, která je regulovaná na televizních kanálech, ale já si nemyslím, že by bylo správné zrušit všechna tato omezení, protože to by mohlo být eh, ne, nezdravé, protože rámec není brzdou svobody. Eh, umožňuje, eh, jak si rozumně investovat do svobody a nové reklamní obsahy umožňují například využívat různé nástroje, jako je profilování spotřebitelů, eh, strategie zaměřené na eh, více mm, paralelních obrazů a podobně. Takže já si myslím, že žádné prohlášení svobody spotřebitele neunikne jeho ohrožení. Takže na to my musíme dohlížet, jinak by to nebylo rozumné a všechny řeči o volném přístupu na všechny strany, to je sice pěkné, ale není možné, aby veřejný pořádek jaksi nebyl také prioritou v této oblasti. A je třeba myslet také na význam odpovědnosti vydavatele, v, co znamená role poskytovatele mediálních služeb, protože, jak se tady všichni říkali, média nejsou komerční zboží eh, jako jiné. To prostě není komerční zboží, že to, jak si komerce doprovází, je to je nutné, ale nic víc. Takže já předložím pozměňovací návrhy, které rozvinou tyto některé myšlenky a budeme si o tom moci pohovořit v té první zprávě, kterou děláte, která je velice slibná, protože se vám podařilo zahrnout celou řadu velmi zásadních otázek a já vám za to děkuji. Merci beaucoup. Maintenant... Děkuji mnohokrát. A nyní komise. D'accord, vous avez la parole. Thank you very much. Um... Děkuji. My jsme velmi spokojeni. Jsem ráda, že mám příležitost tady eh, zpravodajce osobně říci, že komise je velice ráda, že je takový zájem v parlamentu o, tuto, o toto téma. A to je tedy zájem, který vy dáváte najevo. Eh, já chápu, že máte skutečně k dispozici malý prostor, ale myslím, že se vám podařilo říci hodně na tom malém prostoru. Mnozí z vás, jak se zdá, už dospěli k závěru, že je zapotřebí skutečně tu směrnici sám se změnit. Komise zatím k tomu ještě nedospěla. Právě teď, jak víte, hodnotíme tu situaci a skutečně je na cestě zelená kniha a je to tedy způsob, který využíváme, prostředek, který využíváme eh, k tomuto kroku. A jak řekla správně paní Kamrvertová, je, eh, je to směrnice, která chrání hodnoty. A bylo samozřejmě rozhodnuto zákonodárcem, že je zapotřebí mít takovou směrnici k této konkrétní záležitosti. Musíme tedy postupovat opatrně. Jsme teprve jaksi na začátku Většina z nás už eh, má tedy televizi, kterou je možno propojit s internetem, eh, ale samozřejmě to procento v celé Evropské unii je poměrně nízké, takže komise se rozhodla pro takovou strategii, že nebudeme jenom čekat a Eh, sledovat, co se bude dít a pak nakonec být postaveni před hotovou věc, jak eh, tady zmínila paní Kamrvertová, ale že budeme, mm, zahajíme konzultace, budeme zkoumat eh, ten vývoj a pak rozhodneme. Myslíme si, že tato diskuse je právě velice proto důležitá a mimořádně užitečná. Ta zpráva v tomto ohledu je velice mm, slibná. A pokud jde o ostatní věci, jak víte, právě teď komisi projednáváme ten dokument s kolegy z jiných ehm, odvětví, a takže je důležité, abych řekla, že máme na paměti tuto zprávu e, a Rozsah tedy toho našeho, mm, té naší činnosti bude samozřejmě pokrývat nejenom televizi s internetem, ale i mobilní e, zařízení. Veškeré ty záležitosti, Ehm, tedy, které tady zazněly, tedy je naším cílem se jim věnovat a dosáhnout jisté vyvaženosti mezi flexibilitou, ochranou spotřebitele a, a dalšími hodnotami, které právě ta směrnice měla chránit. Takže tak to je. Děkuji velice za tuto diskusi. Vielen Dank, Petra. Děkuji prokrát. Petro, prosím krátce. Ano, budu stručná. Marika Vada je bohužel pryč. Já jsem chtěla ještě podotknout něco k tomu pojmu příliš brzy. Já mám pocit, že to není příliš brzy. Ta skutečnost, že se tím zabýváme již nyní a zvažujeme si, jakým směrem se chceme vydat tak, abychom nakonec měli rozumnou úpravu médií v budoucnu i z hlediska aspektu společensko politický Výslovně lituji, že komise neustále oddaluje termín vydání zelené knihy. Měla být předložena již na podzim, eh, nyní to tedy odložili na duben. Chci říct, že tím ztrácíme hodnotný čas, protože nejdříve se rozběhne postup konzultací, kde se tedy vyjádří zúčastněné správny, to je velice dobré, ale opět ztrácíme čas pro vlastní legislativní proces a já si myslím, že musíme zareagovat relativně rychle, aby neznikla prostě fakta ve skutečnosti, které potom my jako politici nebudeme možnici zvrátit zpět, nebo to bude velmi, velmi obtížné a proto prosím, abychom si pospíšili, potu chceme dostat naši naší kulturně, mediálně, politické zodpovědnosti. Ještě k paní Hirsch. Regulovaná autoregulace. Já nechci všechno přenechat pouze té regulované autoregulace. Já si myslím, že musí mít jasné, že pokud tady někdo má privilegia na základě zvláštních požadavků, které splňuje, tak musí být ochoten eh, tyto požadavky jednak plnit a jednak být ochoten se nechat kontrolovat, zda je plní či ne. To, co dnes dělají vlastně zemské mediální ústavy v Německu, to taková ta kontrola té veřejné televize a rozhlasu, tak tam to také tak probíhá. Nemůžu říct, že chci privilegia, že chci, aby mi jednou vyslavili certifikát a pak, aby mi všichni navždy věřili, že to budu splňovat. Já si myslím, že tedy ne. Já chci, aby to tady bylo regulováno a v oblasti ochrany mladistvých a mladých Samozřejmě na to se musíme zaměřit, odvést naši práci, ale musíme stát si za tím, že tady prostě zůstává regulace médií, že zůstávají pravidla, která se musí dodržovat a musí být možnost to zkontrolovat že ochrana mladistvých a mladých mládeže na internetu je velice obtížná otázka, to je jasná věc. E, já si samozřejmě také nepřeji kontrolu internetu, ale tady je třeba skutečně si zvážit, jak se k tomu rozumným způsobem postavit a jak zajistit, aby privilegia nebyla zneužívána. To je zásadní. A jinak se velice těším na podněti, pozměňovací návrhy z vaší strany a na velice zajímavé diskuze, které budeme ještě vést, než dojde k samotnému schválení směrnice. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Lhůta pro pozměňovací návrhy, pomocí kterých ještě doplníme zprávu, zdokonalíme Samozřejmě i ty sama si můžeš předložit pozměňovací návrhy ke své vlastní zprávě, je to poněkud absurdní. Bude to tedy čtvrtek 7.3.2013, tedy ještě letos máme lhutu pro pozměňovací návrhy, chceme být tedy poněkud rychlejší než komise. Ale ráda bych podotkla toto. Já se trochu divím tady, že tady se rozběhla ta diskuze o korole kremy, když si vzpomínám, kolik času jsme věnovali reklamě tak, abychom to měli upraveno tak, jak nyní. A jak tady z ničeho nic rychle opět se od toho odkláníme, na jsme se tehdy dohodli. No, zajímavé, ale možná dospějeme k lepšímu řešení. Děkuji, tímto končím naší schůzi. Uvidíme se zítra ráno v 9, budeme hlasovat. A ti, kteří se nebudou moci zítra dostavit, prosím, pošlete na schůzi své zástupce. Nyní budeme mít schůzi koordinátorů a proto prosím všichni a všechny ostatní, aby rychle opustili náš sál. Huh? Hm? Two minutes forward.